Okay, colleagues. Kolegové, prosím o pozornost. Eh, nyní máme na programu oznámení předsedy, jenomže žádná nejsou, takže pokračujeme dál. A máme hlasování. Návrh eh, návrh eh, nařízení, eh, kterou, eh, kterým se upravuje nařízení 443 o způsobech snížení emisí CO2 z nových automobilů. Takže provedeme si kontrolu hlasovacího zařízení. Prosím, vsuňte karty. Dobře. Can you press a button, Joe, any button? This is just a... Tak prosím vás, zmáčněte knoflík, jakýkoliv, je to jenom zkušebně. Takže hlasovali všichni. Takže končíme toto hlasování. Ano, takže máme to v pořádku. A začneme. E, ano, paní Lichtenberger, samozřejmě. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní kompromis 2, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 52, 53, 54, 34, 35, 36, unblock, kdo je pro, proti, drželi se, schváleno. Nyní kompromis číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní devítka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 10 a 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 74, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 a 4 dohromady pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 79 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. Třináct pro, proti, zdrželi se schváleno. Čtrnáct pro, proti, zdrželi se schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. 17 a 5 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. 19 pro. Pro, ještě jednou 19, děkuji, proti. Zdrželi se, schváleno. 20 pro, proti. Zdrželi se, schváleno. Stovka pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti zdrželi se, schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30 8 zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. EPP 1 přebývá. Dobře, končím hlasování. 40 pro, 28 proti zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno závěrečné hlasování. Zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Opět EPP nám přebývá jeden hlas. Tak, už je to v pořádku, končím hlasování. 37 pro, 5 proti, nikdo se nezdržel. Schváleno. A nyní se dostáváme k užitkovým vozidlům. Kompromis 1. je Pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. Amendment 33 next. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 a 21 pro, proti, zdrželi se. Prověříme zahajuji hlasování k 34 a 21. Přebývá nám jeden socialistický hlas. V pořádku, hlasovali všichni, končím hlasování. 24 pro 17 proti schváleno. Třicet sedm a třicet devět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se, to prověříme, myslím, že to bylo zamítnuto, nicméně zahájí hlasování, hlasovali všichni, opět tam přebývá jeden hlas a EPP, končím hlasování, zamítnuto 21 21. Ano. Ehm. Třicet šest pro, proti, drželi se. Prověříme 36, zahajuji hlasování, myslím, že to bylo schváleno, ale prověříme. Hlasovali všichni. Končím hlasování a je to zamítnuto opět 21, 21. 40, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování a je to schváleno 24 k 18. Čtyřicítka byla schválena a máme zde ústní eh, pozměňovací návrh zpravodaje, který vám přečtu. Zvýšení eh, konkrétních eh, průměrných cílů podle odstavce 1 budou snížený na 2,5, faktorem 2,5 pro každého výrobce. Přibližně takto. Já eh, doufám, že každý ví, co to <laughs> znamenalo. Chce nám to pan zpravodaj stručně vysvětlit? Ano, děkuji, pane předsedo. Pozměňovací návrh, který schvalujeme, se vztahuje na superúvěry, abychom byli koherentní s tím, o čem jsme hlasovali ve stanovisku o vozích, kde máme určité superúvěry, ale limit tam, ale promiňte, ale omezujeme gramy CO2, tak teď, když v tomto stanovisku jsme hlasovali o komerčních vozidlech také, o těchto Eh, superkreditech, myslím si, že bychom tady měli dát sem tu hramici 2,5 gramů, abychom měli stejnou pozici v obou stanoviscích. Děkuji. Takže toto je doplnění. Takže to je doplnění k pozměňovacímu návrhu číslo 40, který jste právě schválili. Kdo je pro? A ještě eh, má někdo námitky? Chtěl jsem... Stimmen lassen, aber dass ich EVP vorschlage, nicht dafür zu stimmen. Takže eh, my jsme spíše proto, abychom nehlasovali. Dobře, ne, tady jde o to, jestli máte podmín, eh, výhradu proti tomuto ústním pozměňovacímu návrhu a odpověď zní ne. Takže kdo je pro toto doplnění pozměňovacího návrhu 40, proti? Zdrželi se, prověříme to. Myslím, že to bylo eh, schváleno ale eh, prověříme, zahajuji hlasování. Děkuji, hlasovali všichni, končím hlasování. Máme 16 pro 25 proti, čili zamítnuto. A nyní jsme u šestky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno sedmička. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se, e, prověříme 42, myslím, že je zamítnuto, ale prověříme, zahájí hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 13 pro 27 proti, čili zamítnuto. 41, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, devítka pro, proti, zdrželi se schváleno, desítka pro, proti, zdrželi se schváleno, jedenáctka pro, proti, zdrželi se schváleno, 51, 52 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 56 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se. A to prověříme. Zahajuji hlasování. 16. Myslím, že to bylo schváleno, ale Hlasovali všichni, končím hlasování. Ano, 33 proti 9 je schváleno. 17 je pro, proti, zdrželi se schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvojka pro, proti, zdrželi se schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se schváleno. Čtyřka pro, proti, zdrželi se schváleno, 26 pro, proti, zdrželi se, eh, prověříme 27, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování, zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování, zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. A přebývá nám jeden hlasa EPP. Dobře. Teď nám přebývá jeden za SAD. A teď to v pořádku, čili končím hlasování. A je to schváleno 36 hlasy, proti bylo 5. Blahopřejeme Eh, zpravodaji za obě, zpravodajce za obě tyto zprávy. A nyní na programu máme eh, zpravodajství z trialogu. Máme tady paní Tykal. Ano. A začneme trialogem o tachografech. Máte slovo, Silvie. Mulțumesc, domnule președinte. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Minulou středu 20. března jsme tedy měli naše 20. druhé pardon, zasedání třístraného jednání, eh, kde se jednalo o digitální tachografii Sešli jsme se s irským předsednictvím a dostali jsme se hodně dopředu. Právní rámec byl vyjasněn do velké míry e, za předpokladu, že může dojít k zavěrečnému souhlasu. E, Rada chtěla zlepšit text komise ale než se k tomu budu vracet v jednotlivostech, dovolte, abych poděkovala sekretariátu za velkou podporu, kterou jsme dostávali a také chci poděkovat všem stínovým zpravodalům a se spolupracovníkům frakce. Zlepšili jsme tady návrh Podařilo se nám vylepšit celou řadu ustanovení, vyjasnit si je. Například i ochrany osobních údajů. A také, co se týče eh, nových funkcí těchto tachografů nových. Jednalo se také o vorující hlášení, eh, registrující údaje a vypracoval se nový článek v souvislosti s těmito tachografy. kde se zobrazily vlastně požadavky parlamentu, které vyplynuly z prvního čtení, e, že tyto tachografy by měly existovat proto, abychom tady měli otevřenou hospodářskou soutěž při prodávání těchto tachografů. A co se týče profesionality, zlepšila se také ustanovení o hmotném vybavení a o kontrolních zařízeních a zároveň tady bylo ustanovení u kterých se jedná o společný výklad sociální legislativy. oce, potom oceňování nových nákladních vozidel a těch, které jsou vybaveny eh, s těmito tachografy, bylo nově upraveno. Při třístraném jednání se parlament nesmírně snažil o dosažení pokroku, zejména v oblasti sociální legislativy a to bylo poměrně citlivé téma, protože předsednictví už od počátku se stavilo dost odmítavě k tomu, abychom vůbec o tom začali jednat, o těchto sociálních ustanoveních. Hmm. Kromě toho, co tedy již naplánovala komise. Ale přece jenom se nám podařilo získat něco od komise a sice určité prohlášení týkající se revize tohoto nařízení z roku 2006 z hlediska obtížnosti vyjednávání a jinak by se zablokovalo celé jednání, tak jsem e, jako zpravodajka se chopila e, iniciativy a snažila jsem se postarat o to, aby byly umožněny určité výjimky na úrovni rady, co se týče využívání tachografů u Eh, malých nákladních vozidel pod eh, průměrem 7,5 tuny a také jednali se o nekomerční řidiče. A také dosah těch 100 kilometrů v blízkosti v firmy se projednávalo v rámci třístraného jednání. A v závěrečném textu se nám podařilo vnést tam také ten požadavek o těch neprofesionálních řidičích. My jsme se snažili, aby toto evropské ustanovení výjimky bylo skutečně zakotveno. Také dalším důležitým politickým bodem bylo, aby členské státy vybavily úřady těmito přístroji, aby byla možná dálková komunikace, aby se zbytečně nezdržovala doprava předsednictví řeklo, že na radě tady je veliký odpor, co se týče zavedení takovéhoto opatření, protože eh, se argumentovalo tím, že taková zařízení, takové přístroje by byly příliš drahé. A já jsem řekla, že máme sice hospodářskou krizi nejen v členských státech, ale také v průmyslu dopravy. A proto by bylo obtížné žádat od podniku nové digitální tachografy, kdyby členské státy nepředepisovaly aspoň minimální míru takovýchto digitálních tachografů, aby snížili eh, omezování dopravy. Bylo a je velice obtížné nalézat řešení v otázce aktu přenesené pravomoci. To znamená, že už na počátku bylo naprosto jasné, že pro, tyto technic, pro tato technická specifika by se neměla plánovat, neměla plánovat, neměli plánovat, pardon, akt ty v přenesené pravomoci. Proto jsme se snažili zabezpečit také práva parlamentu. Právní služba pracovala na tom, aby se podívala na celou řadu ustanovení, které jsou obsaženy v předpisech a v posledním třistraném jednání 6. dubna se bude jednat o dalších dvou bodech A sice, že tachograf se automaticky nevypne, když se vypne motor. A druhou otázkou bylo, že členské státy pro řidiče, kteří nemají bydliště v té které zemi, vystaví nějaký časově omezený průkaz, který by měl platit určitou dobu, asi 85 dnů, ale to je všechno technická záležitost a já jsem si jistá, že budeme moci mm, pokročit dál, pakliže rada ty další dva hlavní body parlamentu bude akceptovat a to, aby tady bylo minimální vybavení těmito přístroji, a aby se z, té, z tohoto předpisu vyňali neprofesionální řidiči, eh, pakliže se pohybují v okruhu 100 kilometrů kolem sídla firmy s malými nákladními vozidly pod 7,5 tuny. Jinak děkuji všem poradcům, frakci, stínovým zpravodajům a všem spolupracovníkům. Děkuji. Kolegové, chci vám připomenout, pokud máte nějaké otázky, tak mm, je položte, ale Nechceme, aby byla další rozprava, protože už máme parlamentní stanovisko. Takže to nebude debata, to budou jenom otázky o e, dnešní dopoledne. Paní Lechtenberger, pan Merken. Paní Lechtenberger. To jsem přesně e, chtěla udělat, mluvit o tomto o těchto vyjednáváních eh, paní zpravodajka skutečně bojuje jako lvice, aby zachránila pozici parlamentu a já musím upřímně říci, že postoj rady v této otázce pro mě je skandální, protože eh, eh, volí dvě strategie. Buď regulaci s tolika dírami, že skutečně E, ve skutečnosti nefunguje, a nebo to celé nechat narazit dosti, abychom měli digitální tachografy, které vůbec e, se vlastně budou ve, ve špatně regulovaném prostředí. Je skandální, co tady rada dělá. Je to jaksi rána do tváře všem těm, kteří se v tom odborně vyznají nebo se zabývají dopravní problematikou na našich cestách. Musím upřímně říci, že je to třeba takto ostře říci, protože tady rada skutečně e, vydírá. A to musím říct naprosto tvrdě. Pan Perker. Děkuji. Já mám dvě otázky. Um, jak by měly vypadat výjimky, ustanovení o výjimkách? Bylo potvrzeno, že to půjde tímto směrem. První je výjimka takzvaným um, eh, úpravě eh, takzvaných příručních zařízení a to souvisí s 100 eh, kilometry. Druhá výjimka se týká na člán, článku 13, kde jsme um, rozhodli tady ve výboru jako výjimku pro přepravu stavebního materiálu na stavby. To, o tom jsem neslyšel tady nic a zajímalo by mě to, jak to tam vypadá, ta platnosti 3,5 tuny místo dvou tunových. Jak to tedy vypadá ve vyjednávání v tomto bodě? Než zpravodaj odpoví, já nechci, aby zpravodaj odpovídala veřejně, Ehm, co se týče, jak by mohla vypadat situace um, v radě, já chci připomenout zpravodaji, že jaká je pozice parlamentu k těmto výjimkám, protože to je pozice, kterou musíme vyjednávat, okolo které tedy se kterou musíme vyjednávat. Pan Ferber, máte otázku? Já akceptuji, že ehm, té strategie třeba diskutovat, ale z časového průběhu je zajímavé, kdy se to téma dostane eh, k jednání. Tady bych chtěl uh, povídajícím způsobem pak zpravodaje podpořit v příštích, týdn, v příštích týdnech. Um, další trialog, um, jednoduchá otázka, je ješ, ještě jeden desátého a k tomu, co řekla paní Lichtenberger, je to po korepéru a já jsem si dobře vědom všech těch her, které tam probíhají, takže 10. Eh, dubna. Pan Perkin, eh, můžete jinak na vás budeme neustále koukat na té obrazovce, i když vypadáte velice dobře. Uh, ve své prezentaci jsem zdůrazňovala, že komise je proti um, pozměňovacím návrhům parlamentu legislativy. Co se týče dopravy stavebního materiálu, e, stavebních kamenů například, tam byla komise naprosto proti, že, aby se to vůbec zvlášť um, Eh, regulovalo na rozdíl od jiných služeb, které se přep, jsou přepravovány. Takže byla proti parlamentnímu pozměňovacímu návrhu, včetně eh, přechodu eh, z 2,8 místo 3,5 tun. Jediná výjimka, která, kde je snaha to zachránit a co já požvažuji za předpoklad pro akceptování dohody, to je článek 3 těch 100 kilometrů a e, nákladní automobily pod 7,5 tun a nikoli řidiči z povolání, ty by měly být vyněty. To je obrovsky důležité jako výjimka, protože tady jde o malé střední podniky, ne tedy řidiči z povolání a my bojujeme o tuto výjimku, to je jediné, proti, kde komise nebyla stoprocentně proti a kde probíhá dialog a doufejme, že se nám podaří přesvědčit radu. Já doufám, že to je tedy vyřešeno, pane předsedo. Um, trialogu 10. dubna. Ne, že bych eh, našim pravodaji nedůvěřovala, ale často um, je třeba ukázat um, trošku svoji, svoje přesvědčení. Nebu, budeme tedy uh, dále informovat o tom, co z toho. Um, ne? Um, jenom jeden komentář. Všichni by se měli informovat o tom, jaká je situace, aby mohli případně intervenovat u svých vlád, pokud chtějí něčeho dosáhnout. Ano. Tohle pro vás bude naprostý šok, ale co se týče britské vlády, tak paní Foster má mnohem větší vliv než já, ale uh, ano, dobře jste to řekla. Pan Benjen. Jo. Můžeme přejít k eh, ten a druhý trialog 21. března. Tam není eh, mimochodem nic proti, paní Gemaje stále jsou dobrými, dobrými přáteli. Ano, ano, pane předsedo. K druhému trialogu Tak ten eh, proběhl ve velice dobrém, dobré atmosféře, byl velmi produktivní. technické služby vypracovaly velice efektivní podklady. Jenom bych připomněl, v prvním trialogu jsme se rozhodli, že asistenti a kolegové budou spolupracovat, aby lépe připravili podmínky na ten trialog. A to přesně tak to proběhlo. Během toho trialogu jsme jednali o třech základních sekcích těch eh, základních směrů. Kar, um, ehm, body odůvodnění, kapitola 4, to se týká koordinátorů koridoru a kapitola 1, která se týká všech definicí, všech základních definicí, které používáme v těch dokumentech, které jsou zcela klíčové pro logickou e, sekvenci a vyváženost dokumentu. Závěr tohoto trialogu je, že rada je velice konstruktivní. Budu konkrétní. Kapitola 4. Koridory a koordinátoři. Ehm, rada udělala poměrně velký pokrok, aby koordina, koordinovala s stanoviskem parlamentu. Stále ještě máme, je, je tady určitá vzdálenost v těch názorech, ale musíme zaznamenat dobrou vůli na straně rady, aby se tedy přiblížila eh, k našim stanoviskům. Druhá věc. Rada akceptovala prováděcí akty co, které pro nás i pro komisi bylo poměrně příjemné překvapení. To jsou tedy eh, pozitivní věci, jak k těm prováděcím aktům, tak petole 4. A parlament žádá větší flexibilitu ve dvou velice významných bodech pro parlament. První se týká závazkům financovat členských států, to je bod 1, 4 finanční rezervy, kde je třeba větší flexibilita, eh, jinými slovy méně um, vyhrazených prostředků a druhý bod, kde, je žada, eh, kde žádají o větší flexibilitu parlament, je načasování 2030 eh, a 2050, protože rada věří, že za, za těchto ekonomických podmínek obecně to financování potřebuje větší flexibilitu. To jsou tedy dvě otázky. Máme určité mm, základní požadavky a žádáme, je po nás žádána flexibilita, ale ještě jsme se k ničemu nezavázali. K, k, té, k tomu termínu 2030 eh, klíčové sítě řekli jsme, že to není eh, mm, o tom nelze jednat i k tomu 2050. Protože to jsou lhůty, které jsou velice vzdál, ve vzdálené budoucnosti a oni chtějí určitou flexibilitu. My jsme řekli, že vyčkáme, jak bude probíhat jednání v dalších důležitých kapitolách. Kapitolách 2 a 3 technických požadavků a další. Na závěr na mého úvodu chci říci, že eh, ten eh, klima je, to klima je pozitivní. Rada postupuje eh, takže se, se s parlamentem sejít před důležitých bodů a chtějí, abychom byli flexibilnější eh, ve věcech, které považujeme za zásadně důležité a nebudeme skutečně jednat do hořkého konce v rámci našeho mandátu. Děkuji. Ja, vielen Dank, Herr. Chce někdo? Ještě Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl jsem se ještě vrátit některým detailům, abyste věděli, o čem vlastně diskutujeme. Kolega už tady hovořil o kapitole 4, tady se jedná zejména o koridory a to je vlastně celková legislativa zásadní eh, jádro této legislativy. Je tady celá řada pozitivních bodů v třístranných jednáních, které jsme byli schopni, do, schopni dohodnout, ale jsou tady samozřejmě také rozdíly, zejména v kapitole 4. I nadále tady budeme jako parlament eh, podle našeho mandátu skutečně trvat na těchto strukturách koridoru a na těch platformách koridorní, pardon, struktur, koordinátoři pro koridory eh, musí být pověřeni jasnými úlohami. Pro všechny koridory, včetně RTMS a včetně eh, dálnic a včetně cest po moři. Co je důležité, je také eh, adekvátní zapojení lokální a regionální úrovně při plánování. S tím má rada ještě potíže, ale doufáme, že na příští třístrané jednání přijdou také se svou formulací. Ve všech těchto tří bodech se nám podařilo přece jenom dosáhnout určitého úspěchu. Eh, minulý týden jsme vám ještě říkali, že existují rozdíly v tom, jak takový koridor, takovou platformu eh, lze sestavit. Nejprve se hovařilo ze strany rady o ad hoc pracovních skupinách a ty jsme odmítli s úspěchem. Teď tady máme stabilní a dobrý model takových for pro koridory, na konzistentním základě, které budou konat pod vedením předsedy. Eh, jinak jsme se mohli také dohodnout na nejdůležitějších úlohách koordinátora a povolání dodatečného a koordinátora pro RTMS a také e, cesty na moři. Byl to první krok správným směrem a i tady máme ještě ale lecos ke zlepšení. Dalším bodem v příštím třístranem jednání a se zpravedaj o Connecting Europe Facility bude synchro, synchronizace koridorů se současným zásadním koridorem, tím jádrovým koridorem a bude důležité najít takové řešení, které bude dostatečně flexibilní, abychom za prvé nevytvořili žádné dvojí struktury a za druhé, abychom tady skutečně dosáhli funkčnosti. E, tím se budeme zaobírat dalším třístranném jednání. Jinak eh, bych si dovolil ještě krátce něco říci ke stěžením bodu ve článku 1, 4, ke lhu, 1 a 4, to znamená lhuty a závazky. Jistě si jste vědomi toho, že se ráda pokouší to tady tak trochu rozmělnit, ale to rozhodně se nesetkalo s naším souhlasem a my jsme zaujali naprosto pevnou jasnou pozici, čili žádné finanční výhrady nepřipustit a dodržet lhůty 2030 a 2050. Kolega Kamacokos už se o tom správně zmínil. Samozřejmě vidíme také tu nezbytnost, že když se jedná o takto dlouhý časový prostor až do roku 2050, že tady musíme připustit určitou flexibilitu, ale do roku 2030 má parlament naprosto pevnou pozici. A co je důležité, ještě závěrem u definic v kapitole 1 bylo pro nás důležité, bychom definovali tuto takzvanou přidanou evropskou hodnotu, abychom měli to tež na mysli jako parlamenty, jako rada. A tady jsme se trochu přiblížili, ale přece jenom to je ještě několik bodů, eh, které bychom možná mohli ještě vypilovat do příště. Ale z zásady je to úspěch. Domnívám se, že rada Eh, vlastně byla připravena eh, připojit také socioekonomickou eh, užitkovost nebo výsledovku a to byla naše jasná pozice parlamentu. Chtěli jsme to. A podařilo se nám také jako parlamentu spolu s radou prosadit naši kategorizaci trvalé udržitelnosti, efektivity a výhody pro uživatelky a uživatele. To je jistě důležitý bod a v příštích týdnech se budeme zejména snažit o to, abychom u definic dospěli ke společnému postupu s Connecting Europe Facility na to jsme kladli skutečně velko, velký význam, ale ze strany komise i ze strany rady eh, tady byla vůle k tomu, aby se nám podařilo to dosáhnout. Tolik jsem vám chtěl jenom říct se na vědomí a příští trilog máme 25. dubna. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A než eh, nastanou otázky, chtěl bych připomenout, že toto je spravodajství o tom, co se stalo, update, není to debata. A samozřejmě eh, my také budeme muset mít pozici a to musí být podle eh, ustanovení 70. Eh, samozřejmě musí to být velmi krátká zpráva. A my tedy dnes eh, asi máme čas, ale já vás eh, mohu ujistit, že jakmile se pustíme do toho balíčku železničního a tak dále, tak to prostě nebudeme mít čas, aby eh, každý mohl o trialogu mluvit, já nevím, 10 minut. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla jsem se zeptat k těm tématům, o kterých se právě hovořilo, naprosto souhlasím a eh, je dobře, že flexibilita, kterou žádá rada, co se týče financování ze strany členských států, zatím ještě nebyl dostatečně flexibilní, ale to je to, co my jsme tam chtěli dát jako novátorskou záležitost a potom také určité časové limity. A ráda bych připomněla, že časové limity se používaly pro vyloučení důležit, určitých důležitých struktur. A proto půjdeme-li do té flexibility, možná, že zase vyjdeme v to nebezpečí, které tady bylo v minulosti. A to je specifičnost eh, této problematiky. Ale chtěla jsem se zeptat na jinou věc. Hovořili jsme s komisí o tom, že tady komise navrhla snahu propojit eh, obchodní koridory, které již byly schváleny, a to bylo řízení a dohody o řízení v komerčních koridorech, které již existují a v současným nařízením. To znamená, modifikace komise, jak nám vysvětlili, se snaží modifikovat tento koridor komerčních či obchodních cest, které již, což již existuje, s tímto s těmito koridory, o kterých hovoříme my takovým způsobem, aby některé koridory, tak nám to tedy vysvětlili, jako například koridor, který jde od Baltu až do Itálie, eh, aby to šlo jenom do Varšavy a skončilo to v Rotterdamu. Eh, má to být otázka, nemá to být něco vysvětlovacího. No, teď se na to ptám. Prosím, mohla byste se zeptat. No dobře, ale když to nevysvětlím, co se děje. Když jsme všichni s tím souhlasili, tak víme, jaká je naše vyjednávací pozice. Je to první čtení v parlamentu, všichni to víme. Eh, takže teď se jedná o to, eh, abychom věděli, jak vypadala první třístraná jednání. A otázky eh, jsou prostě pouze pro zpravodaje. a ne vysvětlování, jak ty koridory vypadají. To prostě nechceme dělat. Takže prosím, pouze otázku. Pane předsedo, ptám se na něco, co komise navrhla v ten, te, v ten tý a vysvětlili nám, že je to něco nového, o co se komise snaží a proto se chci zeptat kolegů, protože se o tom nezmínili, zda to tvořilo součást těch jednání. To prostě by s tím přišla komise a já chci vědět, jestli s tím přišla také na toto třístranné jednání. Nesnažím se prostě tady něco vysvětlovat a také se chci zeptat mm, eh, na to, co komise chce udělat v těch 38 říčních přístavech ze strany Německa jestli tedy se tady něco děje, protože bychom potřebovali také seznamy, abychom věděli, jakým způsobem se bude hlasovat v parlamentu. Já se, pane předsedo, ptám pouze na změny, ke kterým dochází ve vyjednávání a které se týkají také nás. No Pan Pirker, ne, tady nejsou žádné změny, nikdo navrhuje, nikdo nenavrhuje žádné změny. Pan Pirker. Děkuji. Mám dvě konkrétní otázky. Koordinátoři upozornili, že ta páteřní síť byla přijata a jsou tady nějaké rozdíly, nějaké nezhody. Já se ptám, zda skutečně se akceptuje, že je tam těch deset eh, páteřních koridorů tak jak jsme to rozhodli. A otázka na koordinátory, to bylo akceptováno, ale je akceptován také ten soubor kontrolních instrumentů a jsou z toho ho vyvozeny také konsekvence pro případ nedodržení. Pan Groš. Jednoduchá otázka, pane předsedo. E, to se týká obou zpráv. My jsme eh, usilovali o konzistentnost eh, mezi tímto a Connecting Europe Facility. Mě by zajímalo, zda v této chvíli tato koherence, eh, kterou tady máme v mnohých aspektech, jestli tedy i v tom trialogu nadále platí. Pan Rike. Jenom krátká otázka. Slyšela jsem, George, že mluvil o e, výkonných aktech. E, došlo k nějakému pokraku v návrhu rady týkající se zprávy mezi aktiv přenesenými e, pravocemi a mezi implementačními akty. Paní zpravodaj, pan zpravodaj chce tedy odpovědět. Tak, eh, pane předsedo, tady jsem se dopustil chyby já, protože já jsem úvodem uvedl, že jsme hovořili také o přívěsech a nic jsem k tomu neřekl. Nyní vám tedy mohu zhruba vylíčit, eh, jak tedy probíhala tato debata o, o přívěsech. Eh, rozhodlo se, že eh, tato kapitola bude eh, uzavřena v rámci pozměňovacích návrhu EP a dalších pozměňovacích návrhů. Nyní máme také dokument komise, který má slova potvrzuje. Komise minulý týden v debatách dala zřetelně najevo, že všechna tato eh, změny, to změny jsou kompatibilní, to znamená, že obě instituce jsou schopny eh, toto schválit, eh, nicméně v radě ještě není akceptováno úplně všechno, ale my tedy zůstáváme pevně na pozicích. Další věc, pokud se týče příloh, tak to se týká změn souvisejících eh, s přistoupením Chorvatska. My jsme zatím tedy eh, předběžně uzavřeli debatu o mapách a ehm, tedy abychom mohli v příštím trialogu eh, dospět k dohodě. Pokud se týče prováděcích aktů, tak ano, rada je schopna toto akceptovat. Děkuji, pan Ertuk. Tak nejdříve k otázce paní Ayala Sender, upravení, úprava koridorů. Já jsem se to pokusil vysvětlit. My, jakožto zpravodajové, vycházíme z toho, že budeme zastupovat pozici parlamentu. Současně s tím budeme usilovat o dosažení dvou cílů. Jednak, abychom tady neměli eh, dvojí strukturu a abychom dospěli k kompromisu. A eh, komise eh, by měla předložit návrh, jak chce dosáhnout těchto obou cílů. Otázce pana Groše, jak dosáhnout konsistentnost mezi Connecting Europe a mezi Guidelines – tak samozřejmě eh, o to usilujeme a samozřejmě také eh, náš sekretariát sleduje obě tyto zprávy a my dbáme na to, aby měli shodu definic a také u trialogu eh, opět nebo opakovaně upozorňujeme, že kdykoliv je něco nejasné, tak to odložíme a opět si to musí oba zpravodajové mezi sebou vyříkat a poté tedy, eh, abychom se shodli s radou. Takže opravdu eh, je třeba postupovat jednotně a my tedy mm, myslím, že to zvládneme. Takže máme také zpravodaje, eh, kteří nám pomáhají. No a k otázkám pana Pirkera akceptace eh, eh, páteřní sítě. Pravda je, že rada eh, tyto dva přístupy akceptovala definitivně a pokud se týče kontrolních mechanismů koridorových, tak tady to ještě nemáme hotové. Rada se nám trošku přiblížila a vyjádřila ochotu se připlížit dále. Tedy my jsme debatovali o tom, jak ty koridory fungují, ale ještě to nemáme dotažené do konce. Takže ze strany rady eh, by nám eh, měla dělne eh, se nám dostat tedy dalších informací. Pan Komucakos vyjádřil už to, jak je to s implementačními akty, s prováděcími akty. My samozřejmě postupujeme opatrně a obezřetně, pokud se týče umožňování dalších kompetencí Evropské komise. Ovšem podstatné je, aby Evropská komise věděla, jak na to. U koridoru, prosím, buďte ve starosti, dáváme si na to pozor a e, budeme tam pokračovat i v následujících trialozích. Eh, kolegové, eh, já mám určité obavy a rostoucí, poněvadž rada nikdy eh, neabsolvoval veřejnou debatu o tom, co se projednává. A tady to tak prostě se to projevuje. My tady rozvíjíme svoji pozice. Já jsem rád, že to tak je. Michael, Michail, k tomu jsem chtěl říct jednu věc. To se všechno tedy poslouchá velice dobře, že všechno funguje skvěle, jenomže ty podstatné body se dosud vůbec nedostávaly na pořád jednání. To, že e, rada je teďka e, velice přístupná, ale to se může e, opravdu změnit. Ale my opravdu nemáme zatím pořádnou debatu s radou, v čem, kde jsou, jaké protiargumenty. My samozřejmě máme problém s koridory, tam se musíme shodnout a třeba ani nemáme od komise navrhované změny, ten seznam změn. Druhý bod, to jsou peníze. My taky ještě pořád nevíme, kolik peněz bude ale máme skvělý seznam. Rada se na to dívá jinak, ale debata mezi námi dosud neproběhla. To znamená, že ty e, obtížné otázky, ty zatím vůbec se nedostaly na na e, pořád jednání, protože my jsme se zatím dohodli na takových drobnostech, ale to hlavní, to se zatím pořád odkládá. Tato debata určitě by neměla probíhat takto otevřené, otevřeně. Ano, já musím říct, že moc se mi tady nelíbí vývoj této debaty. Eh, já musím říct, že my tady nejsme proto, abychom eh, to tady všechno náhle říkali. To můžeme také rádi poslat dopis. Eh, Georgi? Ano, ano. Já se snažím být velice obezřetný v tom, co zde řeknu, tak jako už na začátku. Já hovořím o atmosféře na posledním zasedání, ale to neznamená, že by snad rada akceptovala všechno to, co se chce parlament prosadit. Já myslím, že to nejdůležitější skutečně zůstává zatím otevřeno, ale eh, tak to prostě je a neměli bychom eh, tedy říkat, že je to nějak jinak. Dobře. Přesně to je, o tom to je. Eh, já tady mám v poznámkách napsáno toto. Eh, můžeš eh, říct poslancům připomenout, že je, o, že je formální debata a nemá se zde odehrávat debata o podstatě. Mně se úplně, úplně jsem selhal, nepodařilo se mi toto udržet na kolejích. Toto je prostě formální debata. Toto je zpráva o tom, čeho bylo dosaženo, a ne debata o tom, proč neděláme toto a proč neděláme tamto. My skutečně eh, pokud budeme takto postupovat, tak se skutečně eh, podkope naše eh, pozice. Takže teďka SEF a opět, opět eh, zatím si necháme dát eh, eh, to, jak to probíhalo, ne debata. Děkuji mnohokrát. Hovořili jsme o zásadních bodech, které nás rozdělovaly. A to byla čísla, samozřejmě, protože tady se jedná o financování, o kterém se hovořilo v rámci víceletého finančního plánu, e, otázka flexibility, používání finančních nástrojů. E, tady je e, rada jaksi váhavá a přesné rozdělení mezi delegovanými akty a prováděcími akty. Parlament samozřejmě akta e, v e, přenesené pravoci, komise a rada e, prováděcí akty. A potom také otázky způsobilosti, zavedení DPH, skutečnosti, foundingu, přesná trasa a pravděpodobně tady máme potíž, která se nás netýká, ale která je spíše globální. A to je otázka energie, protože rada zdá se odmítá to, co bylo navrženo v příloze pro energii, protože tady má určité výhrady Není to tedy, netýká se to tolik výboru TRAN, ale myslím si, že to přece jenom negativně může ovlivnit veškeré jednání o těchto dopravních, o těchto koridorech. E, čili tolik tedy, pane předsedo, to vlastně, co nefungovalo, jestli to můžu takto vyjádřit. Jinak duch byl výborný vyjednávání. Nielsen. Nielsen. Děkuji mnohokrát. Jenom jsem chtěla podpořit to, co řekl Dominik Rike. Eh, velice jsme trvali na tématu finance eh, vyské předsednictví, abychom dostali informace, jakým eh, způsobem se to dostane do víceletého finančního rámce. Bylo řečeno, že máme právo na to, abychom rozhodli o nástroji a o rozdělení. Také se hovařilo o vztahu, o tom hovořil pan Kroš, o harmonizaci mezi těmi dvěma nařízeními Dylans a ISEF v souvislosti s definicemi, jak to tady zaznělo budeme mít společné zasedání právě proto, abychom jednali o této harmonizaci, abychom tam zachovali. Děkuji. E Nějaké otázky týkající se SF? E ne. Pan Ferber? Já jsem se chtěl jenom v eh, parlamentním oblasti, které vede místo předseda finančním rámci a dalšími eh, tématy, facilities, jak tady funguje to dohadování. Není možné, aby každý výbor řekl, že chce více peněz a dící mm, skupina eh, řekla, že to nejde. Takže jaké jsou ty interní, interparlamentní postupy tady? Eh, ano, já jsem v té skupině, to je dobrá otázka. Mm, bude další schůze po Velikonocích. Mm, požádám Dominika, aby tam šel za mě, tam nemohu být. Vlastně tak zabije dvě mouch jednou ranou. Taky mám dojem, že Tyto schůze probíhají, ale připadá mi to jako, že vlastně rozhoduje nějaké vyšší božstvo, jestli abych to řekl diplomaticky. Pro mě to je vždycky problém z národní perspektivy, ale v tuto chvíli předseda společně s panem Lamasurem, Galfim, vlastně dělají to svoje. A já mám dojem, že zbytek eh, z nás, eh, my ostatní jsme jenom diváci často. Ale bojuje každý za svý výbor, ano. Ano, to je, to je odpověď. Chcete k tomu něco dodat? Stručně. Jenom jsem chtěla říct, že se také účastním ve výboru jako odpovědná ve výboru SEF. A normálně, co děláme, je, že vždycky připomínáme rozdělení infrastruktur. Je velice důležitá záležitost, abychom zachovali tento boj, abychom měli nástroje k dostatečnému financování. Dominic, briefly. Velice krátce. Já jsem zpravodaj za náš vlastně výbor pro rozpočet 2014 a s předsedou komise velice dobře hájíme zájmy našeho výboru eh, pro dopravu, zejména v diskuzi o víceletém finančním rámci. Děkuji, tím zavíráme tento bod. Teď tady máme další bod praktický seminář zaměřený na přehled dohod o leteckých službách uzavřených EU. Řečníci jsou tady. Um, takže si dáme pět minut přestávku, začneme ve 10.20. Colleagues, can I ask you to take your seats again, please? Kolegové, prosím, usaďte se. Next item on the agenda is the A nyní máme na programu praktický seminář zaměří na přehled dohod o letických službách uzavřených EU a budou to eh, prezentace našich tři hostů, pan Penstanen, pan Probst a pan Kahn v tomto pořadí, pokud je to v pořádku. Dobře. A bude to, budou to jejich komentáře, než tedy se dostaneme k té zprávě. Takže ještě bych požádal Eh, naše experty, zda mohou dodržet eh, pětiminutové eh, pět minut. Takže, pan Wolkenstein. Tak, dobré ráno a děkuji vám za příležitost se zde s vámi podělit o informace. Tak já nejdříve eh, uvedu několik eh, počátečních eh, počátečních informací a poté se zastavím toho modelu, tedy dohod s Spojenými státy a s Kanadou. Nejdříve k těm třem pilířím. Tak Především máme zde pilíře, které eh, jsou otevřenou strategií. Všechny tyto pilíře mají eh, určitý význam pro přístup na evropský společný trh. Za druhé, máme tady podmínky a tady jde o to, aby se dodržovaly eh, vhodné podmínky. Partner podle třetího pilíře musí plnit zejména dvě kritéria. Za prvé je to ekonomická, eh, víz, ekonomický význam pro EU a dále politické aspekty. Malé eh, trhy eh, mohou být efektivně regulovány na úrovni členských zemí, pokud samozřejmě příslušné trasy se týkají pouze jich a ne celé EU. Pokud se týče jednání o pilíři 3 s Spojenými státy, Kanadou, Brazílií, Austrálií a Novým Zélandem, jsme eh, jako první krok vytvořili Open Aviation Agreements. A jednání bylo dvoukolejné. Za prvé šlo o liberalizaci, což znamenalo eh, zrušení kvalitativních eh, kontrol a dále eh, regulace, dohoda o regulaci. To se týkalo bezpečnosti, životního prostředí, spotřebitelů, přístupu eh, aeronek a tak dále. Ve Spojených státech je obvykle to, že liberalizace a deregulace, což znamená rušení pravidel, Eh, musí být tedy eh, jedna ku jedné. Takže eh, tady má smysl vést to dvoukolejné jednání. Na druhé straně ovšem svoboda konkurence znamená, že musí existovat nějaký regulační rámec, který konverguje rovnost a rovné podmínky. To se týká také dohod o poskytování službách eh, a OAA znamená, že eh, jde o vytváření postupného tržního rámce, eh, která se odvíjí ze strany EU od otvírání evropského trhu již od 90. let a znamená to vytvořit jakýsi most eh, mezi různými národními regulacemi. No a pak je tam otázka eh, fázového přístupu, eh, což znamená tedy postupovat krok za krokem. Je to tedy samozřejmě logické, všem ty fáze musí být také definovány rozumně. Když se podíváme na evropsko-americkou eh, dohodu, takže eh, ve Spojených státech eh, fungují tedy konsistentní postupy a začali jsme US Open Sky Policy vůči nizozemí, což bylo v 90. letech to umožnilo tedy přístup a zároveň vytváření eh, leteckých aliancí. Mnoho členských zemí si eh, vytvořilo prakticky stejnou, stejný způsob a eh, jako se nízozemí a postupně akceptovali americkou regulaci. Na úrovni EU se také e, projednával, projednával jako celek tento e, přístup, ovšem e, došlo k jakémusi přesvědčení, že pro celou Evropskou unii, že tam ta Evropská unie nepřidává žádný, žádnou přidanou hodnotu. A Nedalo se eh, podle dosavadních smluv eh, dospět k situaci, která by vzedla ke zvýhodněné investiční situaci. Také pokud se týče velkých eh, sítí, eh, tak eh, zde jsme také narazili na určité potíže. A Evropská unie vytvořila společný, s Spojeným státy společný výbor. A jakou roli se hraje, to se teprve ukáže. Ovšem podstatné je, že tento mechanismus je důležitý pro optimalizaci politik a její, jeho, její realizace my hovoříme o největším světovém leteckém dopravním trhu. E, pokud bychom nadále e, pokračovali v bilaterálních stazích s jednotlivými e, jednotlivými českými zeměmi, byl by to krok zpět. A nyní, jak je to mezi Spojenými státy a Kanadou? V případě Kanadou se vycházelo z úplně jiné situace Třetina českých zemí neměla vůbec žádné dohody a 18 eh, byly tedy velice rozdílné. Ta pravidla byla příliš eh, odlišná na to, aby skutečně bylo možné eh, možné otevřít, otevřít opravdu slušný trh. Kanadská politika nazývá se Blue Skies policy a byla mm, zpočátku velmi restriktivní a v podstatě mnoho těchto restrikcí zůstává. E, Kanada například velice přísně reguluje pátou svobodu, e, jinam než do Severní Ameriky. Eh, vyjednávání mezi EU a Kanadou eh, bylo velice důležité a jejich uzavření v roce 2009 eh, vedlo k okamžitým výsledkům. Tady to vidíme v tabulce. Pouze poslední dvě kategorie, tam nedošlo k žádným změnám, ale přímé, přímá obsluha čili je plno, plně liberalizována s celou 27. Nicméně smlouva EU s Kanadou nejde tak daleko, jako v případě Spojených států. Z tohoto důvodu se také zde počítá s postupným zaváděním eh, dalších ustanovení. A zde mám trošku problém s textem, který je eh, v přílohách. Eh, Kanada má určité pobídky, investiční pobídky eh, výměnou za pátou svobodu. A to je trošku jinak, než jak je to v současné době eh, se eh, Velkým spojeným královstvím a Německem. Na závěr bych tomu tady chtěl dodat to, že ve současné ekonomické situace Eh, možná není zcela jasné, že by, eh, není zcela zřetelné, že by Kanada nebo Spojené státy měly chuť pokračovat dál. Pokud se týče eh, dopravního dialogu, tak tady to bude ruku v ruce s liberalizací obchodu mezi Evropskou unii a Severní Amerikou. Nyní jde o to, aby se eh, kontrola kvality eh, stala základem pro rozšířování eh, vzájemných vztahů v této oblasti. Usilujeme o Eh, takzvané National Treatment Policy pro eh, investory eh, v oblasti letecké dopravy. No a já si myslím, že tady bude ještě spousta otázek a proto bych řekl jenom jednu věc. U těchto vyjednávání se Spojenými státy a s Kanadou, ačkoliv se odehrávaly souběžně, byly na sobě nezávislé Evropská unie eh, postupovala konzistentně v obou případech. Otázka je, zda Evropská unie by měla svůj mandát eh, sformulovat na základě eh, standardních cílů, které by se potom reflektovaly v dopravních rodách na úrovni EU. Tolik k mé prezentaci a já se tady těším na vaše otázky. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. Pane Vandensteinen. Ehm, děkuji, že jste dodržel čas. Projdeme všechny prezentace a pak budou otázky. Jako další má slovo pan Claude Probst. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Evropskému parlamentu za to, že mě pozval, abych tady přednesl tuto reprezentaci. Já bych měl vyhodnotit, jak žádal parlament o přidanou hodnotu dohod, které byly uzavřeny eh, Evropskou unii. Abych to učinil, hledal jsem, jaká byla kritéria, která bych mohl používat a zhledal jsem, že komise v první sdělení e, po, e, po rozsudku soudního dvora e, si vytvořila cíly, cíle, pardon, a protože tyto cíle se nezměnily, Myslím si, že je to dobrá reference, abychom věděli, zda uzavřené dohody mohou uspokojit a jsou, jsou té slučitelné cíly, které jsme si přece vzali. Když se podíváme na první cíl, eh, který byl právní povahy, a sice vědět, zda uzavřené dohody umožňují přizpůsobit bilaterální dohody uzavřené mezi členskými státy, aby se nahradily komunitární metodou odpovědi. Ano, e, komise uzavřela 55 horizontálních dohod s třetími státy a tyto dohody modifikují e, všechny existující Eh, smlouvy bilaterální úrovně. To znamená, že je to velice eh, efektivní věc, která funguje dobře. Jediný problém, což je obvyklý problém v této oblastí je, že při bilaterálním vyjednávání to funguje dobře jenom, když je tady dobrá vůle na obou stranách. Když máte zemi, která to není, nebo stranu, která nechce a evidentně tady jsou země, které nechtějí, eh, aby to šlo po té komunitární linii a proto je to velice obtížné je přesvědčit v tom bilaterálním jednání. Eh, možná, že to jde v jiné domeně, kde je méně nátlaku, ale tady to nefunguje vždy. To znamená, i bilaterální systém má své limity. Naším malým problémem je, že určitá země se domlívá, že proto, aby nějaká malá komunitární společnost mohla eh, využívat eh, také tu smlouvu s třetí zemí, která se uzavře na bilaterální úrovni, zda tedy to bude dobré i pro její služby. Mohl bych říci, že horizontální smlouvy eh, dali do souladu bilaterální smlouvy členských států se společenstvím eh, se snahou maximalizovat, eh, eh, umožnit co největší pohyb na trhu jednotném. Jak si komise přála provozovat politiku mezinárodního systému, aby se prostě také podpořily letecké služby a aby se umožnila lepší, umožnil lepší pohyb kapitálu v také letecké oblasti. Tady máme dva případy. Za prvé, zda uzavřené dohody skutečně stimulovaly rozvoj v letecké dopravě a tady tedy začnu. Můžeme říci, že je obtížné nalézt prostředky, které by jasně dokázaly, zda letecká služba se zeměmi, s nimiž jsme eh, uzavřeli smlouvu jako společenství, fungují rychleji než s jinými zeměmi, kde tyto smlouvy uzavřeny nebyly. Když se podíváme na statistiky, jediné statistiky veřejné dopravy eh, dává Eurostat a naleznete je v dokumentu, který byl zveřejněn a který byl vám rozdán sekretariátem parlamentu. A tady je možné eh, srovnávat nejrůznější státy s podobným trhem, abyste viděli, zda se tam letecká doprava rozvíjela rychleji s komunitární partnery, či ne, ale učiníte to, tak odpověď je ne. Když se podíváme na ty uzavřené dohody, tak tady eh, nebyla žádná exponen, nebyl žádný exponenciální rozvoj v letecké dopravě. A proto rozvoj letecké dopravy s Marokem je například daleko menší eh, Přitom Maroko chtěl kompletně liberalizovat letecký prostor, tudíž je velice obtížné říci, zda je tady nějaký přímý vliv. Co se týče tarifů, eh, komise publikovala sdělení před nedávnou dobou, eh, kde se konstatuje, že ano, že tady je prokázán pozitivní vliv, ale já jsem eh, to, to, tuto studii neviděl. Myslím si, že je tady velice obtížné vyvozovat nějaké závěry, ale pakliže eh, dělat závěry je třeba udělat je v širokém rámci a nejenom s určitými státy. To, co jsem hledal, zda je pravda a eh, můj kolega, který už hovořil o Kanadě, to řekl, ale platí to o pro jiné státy Eh, že se tady otvírají určitá práva a používají se tato práva letecké služby mm. využívají eh, vůči těmto destinacím také tyto dohody. Ale eh, data Eurostatu neukazují, že by tedy například servis leteckých služeb z Evropy do jiných destinací se rozvíjel nějakým způsobem rychleji, než se státy, s kterými společenství smlouvy nemá. Eh, to znamená, že zatím to není pro mě očividné či evidentní. Co se týče investice nebo usnadnění pohybu kapitálu, eh, Jistě už jste slyšeli z úsmého předřečníka, eh, že s USA, s Kanadou to funguje. U Kanady je pravda, že tady existuje systém, který umožňuje reciproční vzájemné investice leteckých společností s tou výhradou, že Kanada eh, prostě z toho má větší výhody. Eh, máme také další eh, dohody, které jsme uzavřeli s Gruzií, Alžírskem, Marokem, ale to spíše znamená, že kdyby vyplynula otázka ve smíšených výborech, zda to využívat, pak je to možné zaktivovat. Potom se tady jedná o otevření pohybu kapitálu v dohodě European Communication Deal s Balkánem ale to je dohoda, což je vlastně první pilíř, takový jedinečný pilíř a vlastně navazuje to na smlouvu, která byla uzavřena v pilíři se Švýcarskem, Norskem a Islandem. Jedná se eh, o to, aby společenství akceptovalo právo Eh, všech těchto států a právo společenství, a abychom navzájem využívali příležitosti. Čili v současné době výsledky týkající se investic nejsou zrovna demonstrativní. A co se týče třetího cíle, to znamená vývoj eh, hospodářské soutěže. Pravda je, že všechny tyto smlouvy dávají dodatečná práva týkající se různých provizí a dispozicí ustanovení, tarifů, eh, služeb, které chtějí sloužit rozvoji hospodářské soutěže ale problémem je, že tyto dohody byly uzavřeny se svobodnými partnery, eh, kteří již dosáhli těchto záležitostí ve svých bilaterálních smlouvách. Takže chcete-li skutečně pomoci podpořit rozvoji eh, konkurenceschopnosti, je třeba moci vyjednávat s daleko méně liberálnějšími státy, pro který evropský průmysl by byl přitažlivý. Co se týče dalších ustanovení eh, v právu hospodářské soutěže, řekl bych, že kromě dohodu s balkánskými státy, které, kterou už jsem zmínil, která by měla mít přizpůsobená evropským státům a která akceptuje veškerá ustanovení a právě z oblasti práva hospodářské soutěže, ostatní dohody obsahují pouze málo ustanovení. Máme tady ustanovení, která jsou dostatečně významná, ale spíše obecné povahy a bude-li tady nějaký problém, tak se bude spolupracovat. Ale předem tady nic neumožňuje říci, co se stane eh, v tom kterém případě. Nejsem tedy úplně přesvědčen, že bychom mohli říci, že uzavřené dohody přispívají eh, k pomoci rozvoje leteckého rozvoje z hlediska práva hospodářské soutěže. A co se týče čtvrtého cíle, to je cíl eh, té reglementační konvergence. Eh, tady byla sná přesvědčit určité státy nejenom eh, snažit se o výměnu letecké dopravy, ale také o zvýšení nároku, které má společenství. Větší partneři kteří mají um, patřičná eh, ustanovení o bezpečnosti a ve všech bilaterálních dohodách eh, velkou věc nepřinesou. Je třeba, když se podíváme na komunitární reglementaci. Tady máme diskuse, které probíhají mezi Evropany, Kanaďany, Evro, eh, Američany a Australany o konvergenci, ale to všechno je ještě proces, který jde separátně, odděleně od toho, o co se jedná dnes. Když se podíváme na další dohody, které byly uzavřeny, tady máme přechodná ustanovení, která umožňují přiblížení se komunitárním a transpozitárním ustanovením, eh, která umožňují Eh, určitou svobodu a také progres, ke kterému došlo v oblasti konvergence v komunitárním právu. Tento přechodný proces není nějak komplikovaným procesem a pro obdržení dodatečných práv je třeba, aby v konkrétním okamžiku komise řekla, že prostě splnili veškeré eh, regule týkající se eh, ustanovení společenství a protože právo eh, dopravy ne představuje znova eh, velký objem, takže to není nějaká velká část konvergence, která by znamenala velkou přidanou hodnotu. Máme tu největší možnou konvergenci máme s balkánskými státy, ale znovu říkám, to je země, nebo jsou to země, eh, které také jsou důležité pro bezpečnost leteckého provozu a tady budeme pokračovat v této cestě posledním problémem. Žádají se státy, aby spojili eh, s, ve svou úpravu právní s úpravou společenství. já jsem byl ředitelem eh, legislativní úpravy určitý počet let ve společenství, ale žádají se státy, aby aplikovali například úpravy v oblasti bezpečnosti, včetně moci komise ale žádná z těchto států nechce uznávat, eh, že by prostě eh, IASA inspektor, eh, konala inspekci v jejich letadlech. A nebo aby to byla komise, která by byla arbitrem, arbitrem který by řešil záležitosti. To znamená, tyto záležitosti, včetně se známu toho, co má být schváleno, není úplně jasné, Eh, protože tady máme určitá ustanovení, která podle mého názoru by neměla tvořit součást komunitárního práva. Eh, mohu velice rychle závěrem říci, že je jasné, že horizontální smlouvy má jednu opravdovou přidanou hodnotu pro usnadnění volného pohybu kapitálu společenství, ale je nutné se ubezpečit, aby členské státy neaplikovaly restrikce eh, týkající se eh, eh, bydliště či týkající se stanoviště dopravce. Myslím si, že transitní opatření jsou příliš složitá a v určitém uh, v určitých případech nám způsobují problém v konvergenci v určitých oblastech, eh, například eh, je třeba, aby určitý stát čekal na jinou legislativní úpravu, pakliže mu zrovna eh, chybí, tak kterou potřebuje co se týče stávajících bilaterálních dohod, abychom skutečně dosáhli progresu, je zapotřeba, aby společenství vyjednávalo s méně liberálními státy, ale to je určitý problém, protože pakliže tyto méně liberální státy mají restrikce týkající se přístupu na trh a e, k službám, jak může společenství potom e, za ručit eh, práva eh, v leteckých službách a práva společenství v těchto zemích. Čili chtěli bychom, aby cíly, cíle společenství byly dodatečným způsobem, tak se vám nebude třeba najít patřičný bilaterální systém a vyjednávat eh, možná ten eh, letecký systém v souvislosti a ve spojení s dalšími jinými otázkami, aby se dosáhlo bilaterálních a později sektorálních dohod, aby tato země eh, třeba mohla být nalákána i na jinou doménu než jenom na letecké služby. Toliko. Děkuji. Jako další má slovo Atar Hussein Khan, který je eh, generálním tajemníkem Asociace evropských aerolinek. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Přeji vám dobré odpoledne a jsem rád, že se s vámi mohu podělit o některá stanoviska Asociace evropských aerolinek o Eh, komplexní eh, letecké, politice letecké dopravy. My, se domní, my jsme toto nazvali Evrop, dostat Evropu zpátky na mapu. Proč? Protože myslím, že politika by měla především podporovat konkurenceschopnost evropských aerolinek. To je základem toho, co se s vámi chci podělit. A proč je to tak důležité? Evropská letecká doprava přispívá miliardou euro um, evropské ekonomiky denně. Umožňuje zaměstnanost um, pěti milionů lidí. A když se podíváme na další, jako tur operátory a podobně, tak to bude 8 až 9 milionů pracovních míst. Evropské rolinky, nejenom ty členské, ale obecně evropské, přepraví více než 800 milionů cestujících ročně, regionálně i interkontinentálně. Takže to je významnou součástí evropské ekonomiky. My věříme, a to vidíte tady, že mm, ty e, transfery, e, síťoví operátoři e, jsou stále ještě nejefektivnější způsobou přepravy cestujících a zboží. Vidíte multiplikační efekt, který indikuje, že ekonomicky životaschopný způsob, jak to udělat, je pomocí eh, uzlů mezikontinentálních. Um, ehm, 30 ehm, cestujících používá českou dopravu jako um, prostředek, dopravní prostředek. Evropské aerolinky by mohly vytvořit čtyřikrát více pracovních míst ve srovnání s neevropskými mezikontinentálními uzlovými přepravci. Takže je to významný argument pro udržitelnou ekonomiku jak funguje tedy, nebo jak se vní, je vnímáno letectví v jiných částech světa. Potřebujeme uzly, abychom mohli globálně konkurovat. V jiných částech světa jsou velké investice na středním i dálném východě. Ty čísla, ve, srovnáte indický subkontinent a Jižní Ameriku, tak ty čísla jsou stejná. Bohužel Evropa zaostává při tě, v těchto investicích což nás nepokojujeme, pokud chceme vytvořit mezinárodní konkurenceschopnou, konkurenceschopnou pozici v Evropě. Co tedy potřebujeme pro tuto politiku letecké dopravy? Musíme se uklidit doma. Nemá smysl vyjednávat mezinárodně nejrůznější liberální dohody, jak prezentovali předřečníci, aniž bychom mm, v Evropě připravili základy. My, jsme evropský eh, hlavní průmysl je stále tak eh, velice zatížený. My musíme mm, prosadit již existující regulace, například ty týkající se eh, státní pomoci nových podniků, ale nevždy se uplatňují, což destabilizuje prostředí v Evropě. Potřebujeme zajistit efektivní infrastrukturu. Hovořil jsem o efektivní infrastruktuře v terénu. Single European Sky je jeden z klíčových, jedna z klíčových věcí. V poslední řadě globální problémy se musí řešit globálně a příkladem je zařazení letectví v evropských ETS, což se bude řešit, doufejme, na mezinárodní úrovni. Pak se musíme zaměřit, co, co je třeba na interkontinentální úrovni. Musíme za politiku založit na jasném uh, business case. A již bylo řečeno, mm, že ty bilaterální dohody neměly takový efekt, Některé neměly, pro, nepřinesly mm, prospěch mm, pro evropský průmysl, jak bychom očekávali, takže musíme být sebekritičtí při tom hodnocení. Musíme zvýšit konkurenceschopnost v Evropě a uvědomit si, že nemáme jaksi dohodu eh, letecké dopravy mezi Evropou a neevropskými zemi, která by vyhovovala všem. Musíme být realisté, musíme být kreativní. Mm, při adaptování se na specifika každého potenciálního třetího trhu. Není řešení vhodné pro všechny, ne v současné mezinárodní situaci. Eh, jsou dvě klíčová kritéria pro externí politiku. Musíme vytvořit a zajistit rovné podmínky na mezinárodní úrovni Mm, jasná sebekritická analýza minulosti. Předřečník již nám něco o tom řekl. E, záměření na regulatorní konvergenci a harmonizaci, to je důležité pro konkurenci. Já s ohledem na životní prostředí, práva cestujících, bezpečnost, to jsou oblasti, které se musí také řešit. Musíme být kreativní, Není žádné řešení, které by vyhovovalo všem. Musíme také zvážit nové typy dohod s neevropskými zeměmi, i když tam není reciproční benefit jasný pro evropský průmysl. To může proběhnout bilaterálně, regionálně nebo na úrovni ICAO. To již bylo řečeno. V neposlední řadě mm, vlastnictví a kontrola, liberalizace vlastnictví a kontroly. Je jednoduchá dohoda, když se podíváme na Open Skies, byla bilaterální dohodu mezi EU e a USA, tak v evropských aerolinkách je možnost 49% zahraničních investic, když to v USA pouze 25%. To je třeba řešit. To by mohlo být kriticky důležité v nepříliš stálené budoucnosti. Druhá věc je rovná mm, konkurenční, eh, rovná konkurence, spravedlivé konkurenční prostředí. Jak to tedy řešit v dohodě mezi EU a neevropskou zemí? Dohled nad hospodářskou soutěží, nezávislé orgány, nezávislá kontrola státní pomoci, transparentnost účetnictví a celkově vlastnictví, eh, kontrola různých poskytovatelů služeb, Ehm, vztah k nákladům, infrastruktury. Není důvod, proč bychom to nemohli, toto děláme poměrně dobře, proč bychom to neměli exportovat bilaterálně. A nediskriminační přístup k službám pro všechny neevrop, na neevropských letištích. To je tedy pár takových um, věcí, které jsem se s vámi chtěl podělit. Těším se na vaše otázky a diskuse s pravodajím panem Marinesku o zprávě o externí politice. Děkuji vám. Děkuji, pane Kán. Vážení poslanci, začne pan Kuhn za EPP. Děkuji všem řečníkům, všem třem řečníkům, Monštánovi, Kánovi, Kostovi. Bylo to velice zajímavé vyslechnout si tu něco o té komplexnosti. Já jsem si všiml, že máme celkem čtyři priority. Obchodní smlouvy s jednotlivými členskými státy USA a Kanadou, Eh, zajištění letů eh, v některých oblastech Evropské unie, Single European Skies, ale také to, na čem eh, pracujeme, ale nepostupujeme, funkční letové bloky, bezpečnost, mm, to už dobře známe tady, ať už jsou to ty mm, mm, povolené tekutiny a tak dále. Uh, Pan Kent správně řekl, že si musíme udělat pořádek doma, to je rozhodující věc. My, co se týče členských států, se ještě velice tady zaostáváme. V každém případě je to rychle rostoucí sektor. Vy jste hovořil o miliardě euro obratu ročně, tisíce pracovních míst. Uh, a to jsou šance, které nesmíme promarnit ve stávající hospodářské situaci především. Skutečná e, výměna, mm, e, tedy mm, e, přeprava cestujících mezi obchodními centry v Evropě, v Americe, v Ázii, v východní Ázii, to jste hovořil, toto roste. A my musíme držet krok Právě co se týče obchodu, v současnosti na této úrovni jsou e, zóny volného obchodu mezi USA a Evropskou unii. Eh, jaké dopady to bude mít na toto ETS? To je ještě stále sporný bod. Um, my tady máme šanci da vůbec právě teď s, s tím s, těmi, s, tou, s tím propadem ceny CO2 můžeme tedy, tedy mm, z konkurenčního hlediska úspěšně. Jak to vypadá s VTO? Jak se staví VTO k jednání, byl které bilaterálně, tedy na úrovni vedeme, bilaterální úrovni vedeme celkově? Infrastruktura, o tom jsme mluvili, co z Connecting Europe Facility, eh, transevropské osy, ty velké huby nebo uzly v letecké dopravě, to bychom neměli eh, ignorovat. Investice do infrastruktury, ať je to, um, jsou to koleje, vodní cesty nebo letecká přeprava, vždy slouží regionálním hospodářským strukturám. Předpokladem je eh, hospodářský růst. To jsem si všiml, to jsem si všiml ve vaší přednášce. Tam máme společně spoustu práce. Děkuji, pane předsedo. Pan Alkadraoui. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem řečníkům. Myslím, že to bylo velmi zajímavé. Zdá se, že to není zas tak růžové a že tedy očekávání, která jsme do toho vkládali, se neplní. A zdá se, že že ty eh, miliony přínosu, eh, jak to posoudila Evropská komise, mm, se nějak nenaplňují. E, každopádně e, v současné krizi je těžké e, se dopracovat nějakých platných závěrů. Jinak pokud se ještě týče regulační konvergence, konvergence v regulaci, tak to je určitě důležité téma a já si myslím, že tady skutečně máme ještě mnoho práce. Když se podíváme třeba na obrovské rozdíly eh, v příjmech a eh, podmínkách zaměstnání, tam, kde by to v podstatě mělo být eh, harmonizováno. Máme samozřejmě ještě pozitivní příklady a, eh, ale prostě není jich dost. Pokud se týče tedy třetích zemí ještě, eh, kde si myslíte konkrétně, že bychom měli eh, usilovat o více harmonizace a podobně? A ještě mm, nezávisle na té diskusi mezi Evropskou unii a třetími zeměmi, tak tady je třeba, aby mm, se to aktivně Eh, účastnili také aerolinky. Eh, teď mají vlastně aliance. Nebylo by možné třeba se dohodnout tedy přímo s aliancemi? Já třeba vím, že některé společnosti vyjednávají o systému obchodování s emisí. Aerolinky eh, usilovali o dosažení společného stanoviska. A mě by zajímalo, Eh, jestli eh, se něco podobného odehrává také v jiných eh, oblastech. A pak ještě státní subvence. Mě by tedy zajímalo, že když třeba máme, nebo existuje nějaké propojení mezi, řekněme, nějakým velkým hospodářským hubem na středním východě a Eh, s eh, leteckými společnostmi, které eh, tam operují. A je třeba rozdíl mezi námi a právě tam tím regionem. Já bych také chtěla poděkovat za všechny, všechno, co zde bylo předneseno. A samozřejmě my jsme frustrovaní, poněvadž se tady očekávali miliard, milionové přínosy a kde nic, to nic. Vy jste všichni řekli, že u nových členských, eh, tedy u, u nových dohod eh, s třetími eh, zeměmi, to prostě nepřináší takové, takové dohody, jako to bylo v takové dohody a výhody, jako v minulosti. A dále konkrétně k dohodě EU a Spojených států já mám dojem, že de facto tady nefunguje opravdové partnerství eh, rovnoprávné. Spíš mám pocit, že výhody mají Spojené státy více než EU. Eh, třeba my máme eh, ve Spojených státech 25% podíl na trhu a američané zde mají 49%. Já jsem byl na před lety na eh, delegaci v USA a my jsme tam říkali, že tedy eh, my chceme větší podíl a oni říkali, ano, pokud zrušíte zákaz nočních letů v Evropě, můžeme se o tom bavit. Takže vypadá to, že my tady nikdy na tom nebudeme úplně stejně, na stejné úrovni, protože kdykoliv my něco chceme, eh, tak američané také něco chtějí. A já si myslím, eh, že eh, de facto já jsem eh, pochybovala o tom, jestli opravdu se do toho, jestli to mám podpořit ve výboru při hlasování. Pak možná otázka, myslíte si, že se to někdy pohne ku předu? Já si myslím, že moc ne. Tedy kdybychom měli dohodu o svobodném, o volném obchodu a o tom vlastně už hovořil i Obama. Takže tolik tedy k našemu vztahu s USA a nyní s Kanadou. Podle toho, co říkal pan Stein, tak tam skutečně existují určité výhody, ale pan profesor říkal, že naopak neexistují, takže já si myslím, že nějaké výhody tady jsou. A poslední otázka na pana Kána. Vy jste řekl, že pokud se týče toho rovného přístupu, level playing field, tak byste řekl, že je třeba uvažovat o nových typech smluv s třetími zeměmi, eh, pokud eh, tam není hmatatelný ekonomický přínos, čili jak by to mělo vypadat, jak si představujete, co by se dalo zlepšit. A pokud se týče European Sky, no tak samozřejmě tam máme obrovský problém, tam eh, toho mnoho nedokážeme. Pani Lichtenberger. Ale děkuji. Já bych se chtěla vrátit k jednomu eh, bodu. Tam eh, jsme měli obrovské přísliby eh, velkých finančních přínosů, ke kterým nakonec nedošlo. Mě by zajímalo, zda tedy by bylo možné mít nějaký přesný přehled o tom, co se stalo a dále Eh, jak, eh, ano, jak to je s tím, co komise očekávala a jak je to ve skutečnosti, čili nějaké porovnání. Dále eh, dohoda s Spojenými státy. Já si myslím, že ta má své problematické oblasti. U poslední velké debaty, myslím s panem zpravodem Alchadrávim, velice dlouze debatovali o tom, jestli má smysl eh, v situaci, kdy my eh, žádáme jenom, aby se dodržovalo to, co jsme se dohodli a američané vždycky říkají, no ale to nám ještě musíte splnit to a to, jestli má tedy smysl eh, v této atmosféře dále vést jednání. Vzhledem k tomu, jak se to vyvíjí, já mám pocit, že tady opravdu není příliš velké úsilí, velká chuť dosáhnout rovných podmínek. A já si myslím, že skutečně je třeba si zvážit, jestli eh, chceme v tomto pokračovat. Já jsem se účastnila už eh, různých debat, které byly eh, projednávány, zejména v těch kritických aspektech, ale já opravdu mám své pochybnosti, když vidím, jak se to jednání vyvíjelo. Jestliže tedy se říká, že celosvětově eh, bychom chtěli dosáhnout konvergence regulací. A když se podívám ovšem na rozdíl, jak jsou lidé tu a tam placeni třeba, kteří tam pracují a eh, když také slyším, že Evropská komise eh, má velice přísné Eh, přísná pravidla, pokud se týče mest, pracovních podmínek a tak dále, a také omezení eh, letového provozu v, třeba v noční hodina, tak já mám pocit, že když se podívám na ty jiné, na ty, ty gigantické partnery, které máme, tak opravdu mám, mám eh, obavy, že to, co my jsme dosáhli naše vymoženosti, že budou muset být poněkud eh, naředěny. Čili eh, pokud to také bude pokračovat tak, jak dosud, tak eh, a, a všechno tedy zvízí, že možná by nám to mohlo vydělat nějaké peníze, přičemž ovšem to, co my skutečně chceme, tak eh, v tom, v tom vyjednávání eh, je pozitivní výsledky, o těch mluvíme pořád a přitom jich moc není a tady ty negativní dopady, tak o těch se snažíme, předtím se snažíme eh, zavírat oči. A třeba omezit noční lety v Evropě pro americké aerolinky jenom proto, abychom mohli jednat dále, tak to já myslím, že na to se musíme více, více zaměřit. Eh, já myslím, že opravdu eh, je třeba hledět nejenom na peníze, ale také na toto všechno. Paní Foster. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také našim hostům za přehled, který nám eh, prezentovali my tady máme takovou brožurku a hovoříme o e, dohodách, ale ono to není úplný seznam, či my hovoříme jenom o několika e, málo. Mě by tedy zajímalo, kolik máme celkem a jak teda vypadají. E, už dlouhou dobu tato debata ta debata probíhá a my jsme říkali, že eh, skutečně my tady máme eh, ty politiky a zatím máme bilaterální dohody a že se to musí prostě pohnout někam. A nebylo to jednoduché. Já se zmíním ještě o Spojených státech a já neříkám, že bychom jim neměli věnovat tolik eh, pozornosti, ale třeba mě zajímalo, jak je to s Brazílií. Se Spojenými státy máme uzavřenou dohodu, ale třeba s Brazílií, Čínou, Indií, Ruskem, to jsou obrovské trhy a budou velice důležité, čili mě by zajímalo, jestli nám můžete říct, jak to vypadá, jaký je stav vyjednávání zde. Nyní, pokud se týče počtu dohod, tak já bych skutečně ráda mm, měla nějaké podrobnosti o všech těchto dohodách. Ráda eh, bych se zastavila u mm, EU-USA a my jsme o tom hovořili velmi dlouze. Mě by nezajímalo, proč si Eh, někdo myslí, že z toho získáme ještě více než teď, i když eh, řekněme, že se nám moc nedařilo. Eh, když se podíváme třeba na vlastnictví a na kontrolu, já jsem spíše pro společný trh a příliš mě nezáleží na tom, kdo kterou firmu E, vlastní, a, protože my Britové e, investujeme po celém světě a u nás investuje celý svět Británie, takže my se na to možná díváme trošku jinak. Ale e, jestliže máme ve Spojených státech nějaké 24% nebo kolik, to je skutečně chabé, ale mě by zajímalo, my, my se vlastně soustředujeme na to se spojenými státy strašně moc a ten, ten zbytek nás jakoby nezajímal. Ještě jsme hovořili o Kanadě, ano. A já eh, myslím, že eh, problém eh, je v tom, my se můžeme celý den bavit o konkurenci a o tom, na čem se nezhodneme, ale když se podíváte na konkurence, schopnost na trhu, tak my prostě žádné naše aerolinky nefungují úplně po celé Evropě. Máme tady obrovské obrovské daně a další poplatky a to eh, prostě eh, tady, tady eh, otázka, jak <laughs> zdanit ostatní, to o tom hovoříme, nebo prostě celá ta ostuda s těmi emisemi a obchodováním s emisemi, to nám opravdu nepomohlo. Že my skutečně tedy věříme, že mm, ta zóna volného obchodu, že nám v tom pomůže. Nebo single, single sky, no, eh, tady, tady je my si myslíme, že eh, ruku ruce s tím bude taky Cezar a další technologie, která eh, je prodejná jinde ve světě, čili já bych skutečně eh, očekávala, že tady nastane nějaký pokrok a komise tím snad zabývá. A také v dalších oblastech je třeba, aby členské země prostě toto plnily, třeba FAPS a tak dále. Já myslím, že ano, měli bychom být eh, kreativní, nemůžeme mít prostě eh, jednu míru pro všechny, to prostě nejde. Máme tady různé kultury, eh, různé podnikové kultury a tak dále. Samozřejmě, že my chceme určité standardy a určité standardy také očekáváme, ale v podstatě nemůžeme třetím zemím eh, diktovat to, co chceme, prostě eh, abychom třeba také ne, nezrujnovali jim trh a sobě trh. Já si myslím, že celkově to je velice zajímavé a byl to dobrý nápad uspořádat tuto debatu. A já myslím, že je tady mnoho otázek, které jsou stále otevřené, ale já nevím, eh, uvidíme, jak nám to půjde dál eh, s těmi dohodami, ale já myslím, že skutečně Eh, bychom měli možná eh, z toho jednání s dalšími zeměmi, o kterých jsem hovořila, eh, prostě přišknout tomu vyšší prioritu. Ale každopádně bychom rádi měli o tom více informací. No, nevím, hodně málo se o tom mluví, takže proto se ptám. Děkuji vám, pane předsedo. Grazie, Presidente. Io vorrei riprendere un concetto che ha... Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem se zmínit o něčem, co řekl Sankadro. Jedná se zde o podmínky, eh, v nichž nejrůznější společnosti pracují. Čili má otázka je rámec této dohody, tak jak tady byl pozitivně popsán, má samozřejmě také důsledky pro nevýhody, které musí akceptovat evropské letecké společnosti ve srovnání s leteckými společnostmi na východě, které neustále investují, otvírají nové trhy, létají nové trasy a tak dále. A ve srovnání s evropskými společnostmi eh, tady skutečně existuje rozdíl, protože evropské společnosti ehm, naříkají pod eh, celou tíhou eh, různých norem a předpisů a proto také se dostávají do ztrát. a zisk je stále menší. Velice často dochází naopak k velkým ztrátám. Tady je třeba ehm, přistoupit a řešit celý ten systém. Musíme zvážit ve s USA, Izraelem, Afrikou, ale dobře, když se na ně soustředíme, tak nelze ztrácet také z očí celkové aspekty. Domnívám se, že tři, čtyři body jsou rozhodující jako referenční body, pan Benin. Thank you. Well, that just leaves it to, to me then. Tím se dostáváme Um, závěru. Eh, to zaměření na USA, na Kanadu, to je důležité, to víme. Brazílie také. A co se děje z Rusku, Austrálie, eh, Novým Zélandu, eh, Singapuru, co se děje se všemi těmito hm, takzvanými dohodami a jak, kam směřují. Já jsem zmínil Spojené arabské Eh, Emiráty, co se děje tam? Protože když se podívám na své, na naše eh, lokální letiště Manchesteru, paní Foster a já ho dobře známe a milujeme. A tam se děje něco velmi zajímavého na těch terminálech. Když se podívám na kontinentální uh, lety z Manchesteru, interkontinentální um, Virgin, um, jeden na Floridu. Kde jsou ty ostatní? Katar, Kia, Emiráty, Singapur, Continental, American. Vidíte, kam směřuji. Není tam ani jedna evropská registrovaná aerolinka, kromě Virgin která mm, vychází z regionálního letiště v Británii. A to je proto, pane Kán, že tady bylo takové přílišné zaměření na koncepci těch uzlů. A musím říct, že většina cestujících není tímto příliš nadšená. Já e, často lítám na pařížské letiště Charles de Gaulle a slyším hodně stížností. Snažím se vyhýbat Heathrow, takže tam vůbec. Frankfurt zase. Ta koncepce vaše tam mě velmi znepokojuje. Druhá věc. Zhoršování služeb um, těmito, těmi aliancemi. Co řekl pan Chadroj těm aliancím? Jak to tam vypadá? Nevím, jak dlouho bude ještě trvat, než si nebudeme zbukovat let u Lufthansa, ale u Star Alliance nebo um, někde jinde. Když jsem mluvil o Manchesteru, tak zajímavé je, že ta liberalizace USA možná otevřela více tras, ale také znamenalo pokles mm, těch letadlech eh, velikosti. V minulosti bylo jedno velké letadlo do Chicaga, dejme tomu, to byl standard. Teď eh, používáme 757 přes Atlantik, to není ani, to není zrovna pohodlné, když jste vzadu s těmi proletariátem, abych to tak řekl. Takže to je jaksi smíšený um, dop, výsledek této liberalizace. Já si pamatuji, kolegové si pamatuje eh, pana Kajaku, jak skvělou dohodu jsme uzavřeli s USA, naprosto fantastické. Vidíte, já tady mávám rukama, jak to bylo skvělé s USA. Někteří z nás říkali už tenkrát, že nám to připadá trošku jako Eh, s, s, eh, s, dnes pro Američany s, pro, eh, s, s, s příslibem pro nás pro zítřka. A teď vidím, že ten náš příslib je mm, jaksi prázdný, ten toho hrnce, co jsme měli dostat v budoucnu, to se jaksi ne, ne, nestalo takže se ten zítřejší slib jaksi nenaplnil a pan Kajakas zmizel někde a nevrátil se a už nám nevysvětlil, proč. Myslím, že to je trošku obtížné s tím vyjednávání. Pokud někteří říkají, že dál to nešlo, víc nešlo, tak to akceptuji, ale pak nám nevyprávějte, jak skvělá dohoda to byla. Byla to dohoda to je jediné, co o tom mohu říci. Je zajímavé, že jak se zdá, tak to potvrzuje v podstatě, co jsme mm, podez, měli podezření už dávno ohledně leteckých dohody o leteckých službách. Nevím, mm, zda jsme tedy Eh, měli nějaké známky od A až do F a F je fail, tedy pětka. Nevím tedy, jak bychom dopadli. Já mám pocit, že se snažíme eh, že jsme spíše u, u, u těch trojek, rozhodně ne u jedniček. Možná to není ta pětka, ale průměrná známka je možná ten, je, je tak si ten výsledek. Mm, pro pana Boldvina mně se zdá, že mm, když se dívám teď na tuto zprávu, takže musíme jak si eh, v komisi tedy se musí se ten přístup poněkud změnit. Není to tak? Děkuji, pane předsedo. Eh, jsem velice rád, že máme příležitost se vrátit k tomuto významnému eh, tématu už jsme debatovali nad zprávou pana eh, Marinesku. Eh, je vidět, že tento výbor eh, má velký zájem o tuto tématiku. Tato zpráva je skutečně zajímavá a velice dobře byla nastíhná v prezentacích. Je tady spousta témat a člověk je se tedy cítí, jak si eh, cítí takové to pokušení se zastavit o všem, o všem možnému, single sky, ETS a tak dále. Ona eh, celkově eh, ta zpráva je trošku negativní, ať už pokud se týče výsledků, kterých dosáhla EU a Evropská komise a také těch výhledu na výsledky a to je poněkud kontrastu eh, s tím, co jsme si představovali, také s závěry rady a samozřejmě také s, tí, s tou předchozí zprávou pana Marineska. Zejména tedy na straně 72, tam se píše, že z, zlatá doba externích vztahů eh, evropského eh, letového Eh, průmyslu je pryč a v podstatě se eh, ta zlatá doba vidí jako 90. léta. A také se zde píše, že evropská politika eh, neusnadňuje situaci a pokud dojde k usnadnění, tak je to spíše navzdory evropské politice. No tak to uvidíme. A je to takové, je to zvláštní, zvláštní Eh, způsob vyjadřování a jsou tam zvláštní také, řekl bych, chyby. Nebo třeba eh, dopravní, dopravní ruch se zeměmi bez eh, těchto smluv je podobný jako s těmi, kde máme dohody a že žádná dohoda nemá významné měřitelné dopady. No, pokud by to tak bylo, tak to by bylo vážné obvinění a uvádí se tady jako Maroko, vezměme si Maroko, před dohodou eh, byla, byla doprava EU Tunisko dvojnásobná os, jako EU Maroko a nyní eh, máme dohodu a eh, z Maroku se to zvedlo z 6,6 milionů na 11 milionů na 11 milionů cestujících E, což je opravdu hodně, zatímco v Tunisku se nezměnilo, s Tuniskem se nezměnilo nic. My si myslíme, že e, v ekonomickém vyjádření je to třeba 3,5 miliardy. A to znamená, e, ta, ta výměna s Marokem z, jak si vzrostla o nějakých 40%, takže to, to je docela jasný efekt. Eh, další eh, tady je poznámka nebo část ke eh, Světové obchodní organizaci. Nicméně vůčím principem pro VTO je doložka nejvyšších výhod, to znamená, co dáte jedné zemi, to musíte dát také všem ostatním partnerům. Tak já nevím, eh, nakolik, eh, eh, jak, jak to bude tedy s tou zónou volného obchodu. To si musíme počkat. Jinak tedy komise by mohla mohla tedy způsobit to, aby nastala další zlatá doba a já si myslím, že tady je třeba mít více Evropy než méně Evropy spíše. Samozřejmě, že není možné mít stejný přístup ke všem, každá dohoda musí být trošku jiná a to mě tedy eh, vede eh, k té debatě o smlouvě s USA a já si myslím, že eh, je to, je to asi takto. My samozřejmě chceme čím dál tím více a pokud máme nedohodu, znamená to, že ta dohoda se vyvíjí vpřed pořád ať už jsou to vlastnictví, investice a další eh, regulační otázky. O tom pokračují vyjednávání, včetně tedy toho společného výboru, o kterém tady byla řeč. Čili vzhledem k tomu, že se nám podařilo Eh, naplnit eh, smlouvu s Kanadou a to eh, uprostřed velké ekonomické krize, tak já myslím, že opravdu bychom neměli již teď říkat, že něco nefunguje nebo se nevyplatí. Já myslím, že bychom měli ještě počkat. No a možná, že možná, že bychom si měli počkat na nějaký středně dobý výhled. Pokud se týče spravedlivé konkurence, toto je věc, o, kterou jsme, o které jsme debatovali v Montrealu v minulém týdnu a e, očekáváme dialog se zeměmi zálivu. Také jste, pane předsedo, hovořil o situaci ve vztahu k dalším zemím a já bych chtěl jenom říci, že závěry rady které chtějí mít s Tureckem, Indií, Ruskem, Čínou, zeměmi zálivu a tak dále, eh, dohody střižené na míru, tak to je zajímavý eh, závěr. Takže mm, v každém případě by to měl být mandát pro opravdu rozsáhlé vyjednávání, konsistentní vyjednávání. Eh, k procedurálním záležitostem. DG Move komise nám umožnila setkat se s panem Probstem, což je velice dobré a my bychom velice rádi eh, s ním projednali několik konkrétních věcí, škoda zatím k tomu nedošlo. A jinak eh, v této zprávě zde se říká, že komise nedává přístup parlamentu k zápisům ze zjednání společného výboru. No, Pan eh, Probst eh, měl plný přístup eh, k těmto zápisům a bylo by dobré to zmínit. Pokud by nás parlament požádal, protože my jsme nejdříve tady museli si ověřit, jestli s tím souhlasí české země, poněvadž my tady jsme, nejsme vlastníky dokumentu, ale pokud jde o naše vlastní dokumenty, tak s tím naprosto nemáme problém, je třeba se na nás obrátit. Děkuji, pane Bodvine. Čili eh, ano, pokud eh, ta, ta zpráva vyznívá trošku negativně, eh, takže ano, je dobře, že jste se o tom také zmínil. Nicméně, máme zde zprávy ke zprávě, máme otázky Eh, od poslanců, tak eh, možná, pan Steiner, kdybyste eh, zkusil odpovědět na to, co se týkalo vaší oblasti. Děkuji, pane předsedo. Zastavil bych se možná u dvou bodů týkajících se té dohody EU-USA. Otázka investic například. To je třeba eh, chápat jako problém eh, problematiku konvergence regulace. Já musím říct, že eh, to máme na velice konkrétní úrovni. My bychom skutečně potřebovali jakousi lepší jaksi sociální dohodu mezi zaměstnanci, zejména piloty. Eh, ti eh, piloti komunikují, komunikují velice dobře a jsou to profesionálové. Myslím, že to můžeme přirovnat eh, piloti EU a piloty v USA. Já to můžu říct jenom toto, pokud tito piloti uvidí, že prostě eh, by si vytvořili jakési, já nevím, výbory nebo rady na úrovni aliancí, tak to by asi byl krok, ve, eh, krok správným směrem, poněvadž eh, tím pádem by bylo možné je jak si lépe zahrnout. A zejména ve Spojených státech by to bylo jednodušší. Zasněla tady otázka pan Kühne a další o souvislosti mezi leteckým, leteckou dopravou a jinými eh, odvětvími. Já si myslím, že by bylo dobré, kdyby liberalizace investic třeba i v dopravě se promítla také eh, v tom eh, vyjednávání o zóně volného obchodu a to, to by se mohlo dát do souvislosti potom také s dalšími odvětvími, nejenom s letectvím. A e, máme tedy určité e, potíže, e, pokud se týče bariér na straně Spojených států, které by se mohly legislativně vyřešit. E, Máme zde tedy problém ještě s dalšími zeměmi, kde tedy eh, je třeba, aby se efektivně vyjednávali a řešili se problémy. Nemusí to být tedy dohody se třetími zeměmi v plném rozsahu, ale prostě dohody, které vyřeší ty eh, problémy, eh, které nás tíží. My, my tady máme několik příkladů kde je takový pocit, že dohoda v oblasti letectví nedává Evropské unii příliš velký přínos, nebo že prostě příliš nemůžeme ovlivnit situaci u tedy partnerské zemi. No, já si myslím, že to je asi tak všechno jsem chtěl říci. Děkuji, pan Probst. Děkuji. Hmm. Zazněla tady otázka o volném obchodě mezi Evropou a Spojenými státy. Jak jsem se snažil vám říci, eh, bilaterální případ neumožňuje přesvědčit jeden stát, který nechce udělat ústupek. Pravdou je, že se paní, First, paní Fersterová hovořila o určitých detailech, ale co se děje s Čínou, s Ruskem, s Indií, s Japonskem, s Koreou a tak dále. Ale tyhle země neustupují. Tam můžeme říct komisi vyjedná. Ty, ne, ty nechtějí, můžeme říct z komisi vyjednávejte, ale oni nechtějí. Eh, dohoda o volném obchodu by jistě byla dobré, kdybychom řekli, poslechněte, budeme to vyjednávat, ale za předpokladu je, že to ta druhá strana chce. A když druhá strana to nechce, musí dát na stůl něco jiného, co chtějí oni a pak může dojít eh, k, obcho- eh, k nějakému vyjednávání. Pravda je, Světová organizace obchodu má své regula a doložku nejvyšších výhod. A když se podíváme na dohody, které byly bilaterálně dosaženy s určitými státy, tak jejich věc spočívala, jejich výhoda spočívala v tom, že měli určité výhody a nástroje. Pravdou je také, že jít na takové fórum to může mít své důsledky pro evropský průmysl. Nebude-li evropský průmysl schopný podporovat konkurenceschopnost v tomto ohledu, tak bude třeba stanovit si jiné cíle, eh, ne cíle liberální, ale protekcionistické a to je věc, kterou diskutuji s průmyslem. Eh, je to skutečně tak, že si průmysl může dovolit se naprosto otevřít a pak tady máme další otázku týkající se Eh, konvergence úprav. A viděli jsme to v bilaterálních dohodách, že například ustanovení a dispozice eh, v právu dopravy. Tady je Tady je celá řada možností, jak hovořit o konvergenci partnerů eh, v dopravním právu. Děli jsme to s Kanadou, s Brazílií, s Ruskem možná, že o tom budeme mluvit s Čínou. Jedná se o bezpečnost leteckého provozu, ale jsou to země, které z průmyslových důvodů, protože to není zcela zdarma, ale mají-li nějaký promysl, tak chtějí, aby jejich letadla byla certifikovaná pro všechny země. A jsou země, země, které si říkají, než abych si prostě na své břímě vzal potíže při certifikaci, tak radši vezmu to, co je mi bližší, to znamená, bude to certifikováno v jedné zemi a bude to snadněji možná certifikované v druhé a nebudou mít zapotřebu spojovat eh, leteckou dopravu dále. Já se domnívám, že ta skutečnost spojovat konvergenci s dopravním právem ruší jak tu konvergenci, tak právo. Někdo tady řekl, v dohodách, které byly uzavřeny, jsou státy, které něco získaly, protože tady jsou státy, které vyhrály a státy, které mají relativně málo práv. To je pravda. Jsou tady potenciální práva, která byla otevřena ve smlouvách, ale otázka je, zda jsou užitečné. Um, třeba některé země nemají takovou potřebu, jestli se eh, rozhodli mm, mít eh, omezený provoz, tak eh, to je jejich věc. Je tady jedna otevřená otázka, zda svá práva skutečně využívají a naše čísla ukazují, že nevyužívají. Pan Balduin řekl, ale počkejte, vždy tady je Maroko, tady to fungovalo výborně, ale já jsem na to odpověděl. Ano, extrémně dobře, to fungovalo od roku 2001, protože v roce 2001 se rozhodli kompletně změnit svou leteckou politiku. Měli tradiční politiku, chránili Eh, jí, ale pak si řekli, přece jenom cestovní kanceláře jsou zajímavější a rozhodli se otevřít se celému světu unilaterálně. Prostě všechny společnosti, které žádají letecké právo, tak ho dostanou. A odtud eh, přichází ta exploze. Kdyby Maroko zachovalo svou tradiční politiku, bývalo by nevyjednávalo ani se se společenství bilaterálně. A teď se vracíme k zásadní otázce, je to dobré chtít a mít dohodu s Čínou ale, a s Ruskem taky, ale kdy to můžeme očekávat? Je třeba přestat přehánět. Eh, například, když se podíváme na přelety přes Sibiř, eh, Rusko nechce. Oni se tam chtějí zachovat prostě eh, svůj aeroflot a další a v tomto případě do toho může mluvit i světová, a teď se staly členy Světové obchodní organizace, ale pořád jenom čekáme, že ta dohoda bude naplněna. A když se něco takového dělá e, v rámci Světové organizace obchodu, tak je třeba také, aby se respektovalo dané slovo. Pan Baldwin řekl, že jste neměl přístup k protokolu ze smíšeného výboru, k zápisu ze smíšeného výboru. Pře- já jsem už říkala, chcete-li, můžeme se sejít, eh, ale můžeme vám ukázat tyto zápisy v naší přítomnosti. Tomu já bych, tohle, tohle já bych nenazval uh, volný přístup k zápisům, když mi bylo řečeno, že si to mohou přečíst pouze v přítomnosti dalších. A mít tedy možnost přečíst si v kanceláři určitou část zápisu. Ale co já se snažím dělat je vidět, zda dohody uzavřené přinesly dnes pozitivní výsledky či nikoliv, abych dospěl k nějakým závěrům a to velkou věc nezmění. A pak, je nějaký eh, zápis smíšeného výboru hmm, ukazuje, že tady jsou nějaké problémy s konvergencí, tak je mi to líto, ale eh, dobře, ukazujete mi nějakou věc, kterou jsem prostě nečetl. Děkuji. Říká. Děkuji, pane předsedo. Tak to je celá řada otázek, která byla mířena na mě. Takže projdu postupně a doufám, že nic nevynechám. Mm, odhoda volného obchodu, VTO, já to sloučím s otázkou pana Baldwina z komise. Nevím, jaké by bylo stanovisko VTO, kdyby začlenilo letectví do svého mandátu. Jak víme, tak letectví je explicitně vyloučeno z mandátu VTO. Myslím, že by to byl skutečný problém, když um, by bylo součástí těchto jednání. V současnosti preferujeme ten společný výbor EU-USA pod, eh, pod um, v rámci těch um, oficiálních dohod. Um, Mm, dlouhodobého hlediska, to může trvat desetiletí, VTO bude mít všeobecnou, možná všeobecnou kompetenci i pro letectví, ale v tuto chvíli eh, jsme spokojeni s ICAO, který se tím zabývá. A chtěli bychom, aby řešil více věcí než jenom bezpečnost a technickou operabilitu možná i aeropolitické věci, vlastnictví, kontrola a tak dále. Otázka pana Drauiho týkající se závěru, které mají být e, učiněny. Myslím, že to, co jste řekl, má určitý smysl. Já se domnívám, že zda je to pozitivní jedna věc, ale jde o to, zda je příspěvek e, těch dohod o letectví reálný. Než jsme zahájili bilaterální jednání se třetí zemí, tak potřebujeme, nebo než to zahájíme, potřebujeme jasnou analýzu vlastnictví, kontroly, svobod a tak dále. A každá taková dohoda se třetí zemí by mohla zlepšit situaci evropského průmyslu, ale to nemůžeme považovat za hotovou věc. Co se mě týká, možná to není vždy pozitivní ani nutně negativní. Aliance jako celek, mm, to jsou komerční dohody, komerční mm, vysvětlení a důvody. Jsou tady výjimky z mm, ustanovení ohledně hospodářské soutěže, z důvodu toho, že je tak možné optimálně využít trhu. Když zabývat, se zabýváte spornými věcmi, jako je ETS, tak je to trošku složitější. Samozřejmě je to komerčně motivované, ty asociace, naše um, protěžky ve Washingtonu. mají přístup takový, že ty komerční aliance nejsou tak jednoduché. Já se domnívám, že bychom, že v budoucnu vidíme takový trošičku e, cílenější, cílenější dohodu. Ta témata, která projednáme, budou stejná v podstatě s evropskými neevropskými zeměmi, ale možná budeme, bychom měli být kreativnější a odvážnější Eh, s tím, co se týče, jaká přepravní práva budeme schopni vyjednat. Je tady například otázka začlenění nebo nezačlenění eh, pracovně právních otázek, eh, ekologických otázek. To je celá řada věcí, práva cestujících, bezpečnost, které už jsou tam začleněna. Měli bychom být více ve prospěch cílených Eh, dohod a ne nutně jak si jedna dohoda pro všechny. Paní Bostr vedle Číny, Brazílie, Ruska, Indie, má tady Moldově, Maroko, Azerbajdžan, spousta zemí, která mají své specif- svá specifika. Některá se nám líbí, některá ne a jde o skutečně kvalitní, o to provést kvalitní analýzu, než eh, přejdeme ke komplexní politice. Pane předsedo, na za neposlední řadě já lituji, že pro vás se služby um, ehm, aerolinek zhoršují, ale já s tím ze své pozice moc neudělám. Myslím, že byste to měl řešit s konkrétními aerolinkami. To jsou komerční rozhodnutí, která já nemohu mm, vůbec řešit nebo se k ním vyjadřovat. Děkuji, paní Foster. Doufám, že mi zapomene, eh, to odpustíte, pane předsedo. To je otázka na pana a kolegu. Já tedy skutečně ztrácím vůli k životu, když vidím ty, eh, kam směřují ty dohody. Vidíme všechny ty obrovské problémy a negativy. To. Já jsem se ptala na Rusko a Čínu, že s nimi jednáte, ano, to je odpověď nějaká, ale vy pak říkáte, že američané, to tedy souvisí všechno s piloty, to tedy nesouvisí. Když akceptujete, že to souvisí všechno s piloty, tak jsou šílení, pokud oni to mají tedy jaksi mm, oni na svědomí, ale to je o kongresu, o zainteresovaných skupinách. Je tady boj o moc. Vy tam sedíte a DG mluv, ale mě ten, ta boj o moc mezi vámi e, nezajímá. Ale já mám velice po tomto jednání mám velice nízkou důvěru v to, co děláte, takže já bych navrhovala, abyste se dali dohromady a mě nezajímá, jak si mezi sebou, jaké máte spory, to mě nezajímá. Já chci, abyste spolu mluvili, abyste to vyřešili. Až přijdete do tohoto výboru a dostanete několik hodin na to, abyste nás informovali, tak přinesete konstruktivní informace, které budou komplexní, eh, pozitivní co uděláte, abyste se dostali dál? Protože samozřejmě jsou problémy, to víme. A co s tím uděláte? To je můj poslední věc, co jsem chtěla říct. Děkuji, pane předsedo. Nejsem si jistá, že to byl eh, tedy mm, technická připomínka, ale dobře, nevím, chce na to někdo reagovat? Ne. Já všem tedy mm, akceptuju, co řekl pan Van den Steinen. Moje zkušenost eh, s kongresem je, že skutečně tedy uh, válcují ty um, odbory. Um, to bych trošku řekl na obohranu toho, co řekl pan Steinen. Mohu vám všem tedy poděkovat za vaše příspěvky, za to, že jste Mm, přišli. Děkuji také všem poslancům. Ve tři hodiny se sejdeme, budeme mluvit o akčním eh, programu cestovním ruchu, eh, takže zatím nashledanou.